Good afternoon, everyone. Krásné odpoledne. Vítejte na druhém, tedy odpoledním zasedání našeho výboru. E, začíná to velice slibně tím, že se dozvíme aktuální stav prací týkající se evropských námořních sil e, v, ve středozemní oblasti středozemního moře. Eh, jsme velice postěni, že tady máme pana protiadmirála, eh, kontra, <laughs> kontraadmirála Enrika Credendínyho. Eh, kontraadmirál informoval členy Evropského parlamentu již při dřívějších příležitostech o aktuální situaci operace Sofia a členové sede měli příležitost setkat se s ním ve mm, sídle velení v Římě v roce 2016. Jak většina z vás velmi dobře ví, operace Sofia je příspěvkem společné bezpečnostně obrané politiky v boji proti pašeráckým sítím a převaděčským sítím ve středozemním moři, ale toto je pouze jeden kamínek v celé skládačce. A e, reakce Evropské unie na migraci pokračuje i v jiných oblastech, jako je vnitro, spravedlnost, rozvoj a humanitární pomoc. A nyní pokračuje jaksi hodnocení operace, které zahájila Rada v létě a členské státy během pěti dnů by měly rozhodnout o tří možnostech. Ta první, prodloužení mandátu, druhá, e, zachování současného mandátu s určitými přizpůsobeními a nebo třetí, zavření celé operace, její skončení. Eh, eh, zatím tedy žádná dohoda nebyla dosažena a Pokračuje tady eh, množství překážek jako nestabilní politická bezpečnostní situace v Líbii, která vlastně zabránila plné implementaci operaci z fáze 2 bá do 3 a mm, vyloďování. A bylo, bylo velice obtížné domluvit se na vyloďování abych jenom uvedla několik výzev, kterým Evropská unie čelí. Já jsem velice zvědavá, jak vy hodnotíte všechny tyto výzvy a potěž těším se, že o nich s vámi budeme moci diskutovat když se podíváme na ty obtížné diskuze mezi členskými státy a radou v souvislosti s touto operací, jsme velice zvědavi na vaše hodnocení toho výsledků operace Sofia a také výzvy, kterým čelí. A samozřejmě těšíme se, že uslechneme něco také o vašich očekáváních týkající se budoucnosti této operace. Paní předsedkyně, děkuji velice. Myslím si, že to je po druhé, co se obracím na tento výbor. Poprvé to bylo v roce 2015 nebo 16, praví paní předsedkyně, byl to v prosinci roku 2015, kdy operace byla zahájena a eh, byla sledována s velkým zájmem. Čili jsme teď ve čtvrtém roce fungování této operace. A jak víte, mandát vyprší koncem tohoto roku 13. prosince 2018 a strategický přeskum je v rukou členských států a my čekáme na politické rozhodnutí týkající se rozšíření operace. Já mám tedy pocit, že existuje mezi členskými státy politická vůle týkající na rozšíření operace až do června roku 2020. Eh, závisí to samozřejmě na té dohodě týkající se vyloďování a rozdělování. A to je na výsost politické téma, o kterém se diskutuje, o kterém je třeba rozhodnout na nejvyšší politické úrovni. My tedy čekáme. Příští týden se koná zasedání rady. A stále ještě nám budou určité schůze, kde by mělo dojít k rozhodnutí. A já vás teď seznámím s aktualizací operace o výsledcích, kterých bylo dosaženo a o možném budoucím vývoji této operace. E, tady bych vám rád jenom připomněl, že Sofie je součástí e, evropského přístupu při řešení migrace a snaze o přispění zlepšení destabilizované situace v Libii. My Moje operace je součástí opatření, která podniká Evropská unie. Jednak tedy migrace a jednak stabilizace Libie. Máme široké spojení, to já vám ještě ukážu, s celou řadou mezinárodních organizací a agentur v Evropské unii. Eh, takže mm, v roce 2015 eh, eh, bylo úkolem, který zůstává a sice pomáhat zemím v jižní mm, části Středozemního moře. Ale od té doby, od roku 2015, jsme dostali další úkoly. Měli jsme tady embargo v souvislosti s usnesením Rady a my jsme jedinou mezinárodní organizací, která implementuje toto embargo. Eh, školíme a monitorujeme také libyskou pobřežní a námořní stráž a spolupracujeme s mezinárodními organizacemi a organizacemi prosazující právo v boji proti převaděčským sítím. Jak už jsem řekla, největší spolupráce je tady s Libyskou pobřežní stráží. Eh, co se týče našeho mandátu, víte, že my jsme jaksi ve středobodu středozemního moře. To je od tuniských hranic až k Egyptu eh, se táhne hranice Libie a my jsme vlastně umístěni v centru. Eh, to je veliká oblast, kde působí celá řada aktérů, italské námořní síly. Tak trochu se překrýváme s, s operací Frontexu A máme tady také operaci, která pokrývá uh, ve středozemním moři a celá, je tady také celá řada nevládních organizací, takže tady je zapotřebí velká koordinační práce. A teď ten základní úkol mm, v těch prvních třech, čtyřech operacích eh, jsme se snažili neutralizovat ten magrebský model v mezinárodních vodách. Do té doby jsme neměli povolení eh, působit v mezinárodních vodách. A teď jsme tedy neutral... do to posud eh, jsme neutralizovali přes 150 lodí. Poté, co došlo tedy k záchranné operaci, lodě se vracely směrem do Líbie byly to různé druhy plavidel. 151 podezřelých převaděčů jsme eh, zatkli a ty jsou nyní v rukou italské justice. No a zachránilo se zhruba 45 tisíc lidí a to je veliké číslo třeba, že je to pouze 10% všech lidí zachráněných v té dotyčné celé oblasti. To jsou tedy dosažené výsledky. Dnes stále ještě působíme také odstrašujícím účinkem, protože převaděči vědí, že tam jsme a oni se snaží vyhýbat se tedy těmto vodám. A teď už jste hovořila o tom, že jsme ve fázi 2 a 3. Tato operace, jak víte, byla rozdělena původně do čtyř operací. Ta první byla operace mimo eh, libyjské vody, potom eh, ale bylo třeba proto, aby nás nejprve Libici pozvali. Protože všechno, co se děje ve jménu Libie, my musíme být legitimně pozváni, abychom měli dostatečně silný mandát pro pozvání mezinárodních organizací, které eh, budou operovat tedy na tomto území. A potom máme také významné usnesení, které by nám umožnilo, které nám umožňuje tam operovat. Jak už jste řekla, paní předsedkyně, eh, vzhledem k bezpečnostní situaci v Libii, ty podmínky, abychom byli pozváni do Líbie, nejsou zrovna ideální. Mezitím tedy budeme zatím operovat eh, na těch mezinárodních vodách, kde budeme konat naši povinnost. Jenom bych připomněl ty migrační toky. V roce 2017 většina migrantů se ubírala eh, s tou cestou z Libie do Itálie a do Evropy. 16% z nich se obíralo západní trasou a 17% východní trasou, ale většina z nich eh, používala překročení uprostřed, tedy ve středu. Vidíte také ty počty zde na slajdu. V roce 2018 se situace naprosto změnila. První trasa je teď západní trasa. 50 migrantů přicházejí z Maroka do Španělska. 21% z nich stále se obírá tou cestou střední a přes 20% východní trasou, ale Vidíme tady snížení zhruba 85% snížení lidí, kteří šli dříve z Líbie do Itálie, což je znatelný pokles přílivu migrantů touto cestou na té střední trase eh, šli lidé přímo z Tuniska do Itálie, ale teď došlo k jinému druhu migrace. Většina z nich byly Tunisané a snažili se neobjeveně, neodhaleně dorazit do Itálie. To je na rozdíl od těch, kteří přicházejí z Libie. Uvidíte, že snížení toho migračního toku začalo v července roku 2017. Od té doby, jak už jsem řekl, došlo k více než 80% snížení počtu lidí, kteří se snaží eh, z Libie dorazit do Itálie a také snížení lidí, které třeba zachránit v té střední oblasti Středozemního moře. Máme několik důvodů, proč tomu tak je. Jedním z nich je takový nový společný přístup, který byl zahájen a sice začít aktivity již v zemích původu, ale je tady stále ještě málo Pardon. Jsou tady určité bilaterální iniciativy mezi členskými státy a magrebskými zeměmi. Itálie je jedním z těchto států která má bilaterální dohodu. A také e, výsledky přináší školení, e, které jsme zahájili. Školení libyjského námořnictva. Itálie Libicům také e, dodala různé pomůcky. A my jsme završili první kolo školení v červnu roku 2017 a od července 2017 Libijská pobřežní stráž a námořnictvo začaly být aktivnější v záchraně lidí a v boji eh, proti převaděčským aktivitám a také v záchraně životů ve střední oblasti Středozemního moře. Tady vidíme příspěvky Libijské pobřežní stráže a námořnictva. V první čtvrtině roku 2017 eh, se podílely 10% na záchranných operacích, ve druhé čtvrtině, v druhém kvartálu už to bylo 14%, ale Potom od léta 2017 navýšili své profesní aktivita, své profesní chování. A v poslední části roku 2017 už se podíleli 17% a e, v roce 2018 41%. V červenci takřka všechny záchranné operace, které byly podniknuty libyskou pobřežní stráží, Eh, do srpna, v srpnu se to trošku, eh, v srpnu to trochu kleslo, protože tady došlo k poklesu dodávek eh, zemní ropy. Ale víte, že teď existuje určitá možnost ta zachra, mezinárodní společenství uznalo nezbytnost záchranné oblasti v blízko Líbie. A pokračuje se tedy ve školení pobřežní stráže e, i v západní části Libie. Společně se spolupracuje také s libijským námořnictvem, které navyšuje svou kapacitu. A když se teď podíváme na embargo zbraní, my jsme jedinou mezinárodní organizací, která toto embargo implementuje s tím efektem, že to bylo uznáno také s příslušným výborem OSN i radou. A my jsme zabavili zbraně při několika příležitostech, ale od té doby jsme velice aktivní eh, ve střední oblasti Středozemního moře eh, při kontrole vše, všechny čluny, které tam jsou, všechny lidi, které se tam pohybují, které tam přeplují, vědí, že tam jsme a mohou se také navzájem informovat a vědí, že my zmrazujeme tyto prostředky. A to e, má tedy, jak už jsem řekl, odstrašující účinek. Možná, že jsou nějaká drohotná hnutí v sekundárních libijských vodách mezi Egyptem a Libií, ale jak víte, usnesení eh, rady nám umožňuje operovat pouze v mezinárodních vodstvech. A to je jeden z důvodů, proč jsme školili libijské námořnictvo, aby i oni mohli přímo zasáhnout eh, a zabavovat magrebské zbraně. A my samozřejmě v případě potřeby jsme ochotni pomoci. Ropa je jedním z hlavních příjmů peněz v Libii, ale pašování eh, ropy je dnes také jeden z hlavních příjmů nelegálních aktivit. A podle odhadů 750 milionů ročně se takto vydělává nelegálním obchodem. Zatím máme jenom možnost sbírat informace, vyměňovat si informace s našimi partnery k této záležitosti a v tom strategickém přeskumu je možnost, možnost sehrát aktivnější roli, abychom mohli zajistit, že budeme lépe zapojeni do potírání tohoto typu převaděčství. Ale to se týká, to je spíš problém Libie. Ale tito převaděči jsou zase propojeni, ale Eh, když bojujeme proti převaděctví, zároveň také vlastně bojujeme proti eh, pašování ropy, protože když se sníží jedno, sníží se i druhé. Já jsem byl před třemi týdny v New Yorku a sešel jsem se s experty příslušného panelu a je, je třeba pro náš zásah, aby byl vytvořen seznam podezřelých plavidel. A my jsme jedinou organizací, která je tam uznána, eh, tak jsme byli vyžádáni, abychom takovýto seznam zhotovili. Je tady veliký zájem při operaci Sofie nejenom z Evropské unie, ale z OSN na výměně informací a jejich poskytnutí všem, kteří na nich mají zájem. Vytvořili jsme seznam 260 plavidel a tyto informace sdílíme jak s OSN, tak s Libejci. A teď, co se týče školení, což je jedna z nejvýznamnějších úloh dnes. Protože takové školení jim pomůže. Oni teď potřebují především kapacitu, aby bojovali u sebe, aby potírali všechny kriminální aktivity, ke kterým dochází, ale také, aby pomáhali lidem. Většina lidí, kteří umírají eh, v libijských vodách středozemního moře, eh, eh, jsou velmi blízko Libie do léta roku 2017 jsme tam nemohli, ale teď eh, díky tréninku a díky lodím, které Libici dostali z Itálie, byli schopni zachránit zhruba 30 tisíc lidí za posledních 15 měsíců. A to je hlavní důvod, proč došlo ke snížení počtu migrantů, kteří zemřeli eh, ve středozemním moři. Školení je klíčové, ale my si musíme být jistí, že školíme ty správné lidi. A proto děláme velice přísný výběr společně s členskými státy, spolupracujeme s Interpolem, Europolem a se spravodajskými službami, jak vojenskými, tak civilními rozvědkami členských států Eh, při tak, abychom skutečně přijali eh, jenom ty, kteří projdou eh, kontrolou těchto služeb. Doposud jsme měli 230 osm lidí z libyjské pobřežní stráže a námořní a teď jich trénujeme ještě o 70 víc v Itálii a záhy zahájíme také školení v Chorvatsku a ve Španělsku koncem roku. Vypadá to tak, že do konce období bychom měli zhruba mít proškoleno 250 lidí. Polovina z nich pracuje přímo na moři a polovina z nich zejména v oblasti Tripoli Offshore. Dnes máme velmi dobrá spojení s velením libyjské pobřežní stráže. Já jsem s ním v permanentním kontaktu i se všemi veliteli Eh, vyměňujeme si informace a máme skutečně mezi sebou důvěru. Díky tomu školení. To je skutečně jednou z nejvýznamnějších úloh, kdy eh, prostě jedním z hlavních cílů bylo vybudování důvěry. Eh, ještě chceme do konce roku proškolit 500 dalších lidí, potřebujeme, čekáme na jména od Libujců, doufám, že dostaneme co nejdříve, a bude-li ta operace rozšířena, pak se se školeními bude pokračovat. My synchronizujeme tato školení s akcemi eh, Evropské unie eh, s tím, co bylo ustaveno a co se jmenuje European Comprehensive Approach. A Koncem roku 2020 bychom tedy chtěli mít zesynchronované všechny naše aktivity společně s mm, dalšími misemi v Libii. Některé z nich jsou v Tripolisu. Monitorování je zcela zásadní. To je úloha, kterou jsme získali znovu tento rok a Pakliže školení, která provádíme, se ubírají správným směrem, pakliže Libyjci budou dobře aplikovat to, co se naučili, budou pracovat a postupovat v souladu s mezinárodním právem, budeme potom už je hlavně sledovat na moři, monitorovat, jak se chovají, co dělají na moři a budeme organizovat určitá zasedání v Tunisu, v Itálii, ale také v Tripolisu. A samozřejmě také hodnotit informace od libijských orgánů, s nimiž jsme v, konstant, v permanentním kontaktu. Nejdůležitější součást monitoringu je v Líbii ale to, na to máme povolení členských států, které dochází tady ke každodenním návštěvám. Eh, teď čekám na autorizaci pro eh, návštěvy zhruba tří až čtyř denní v Libii, abychom měli možnost delší dobu sledovat, co se tam děje a jaké potřeby tam vznikají. To je tedy součástí tohoto strategického přeskumu. A my jsme ochotni tam dát dva ještě důstojníky do Tripolisu a ještě na jedno místo a posílat je tam tedy na tři, čtyři dny v týdnu. To, co jsme doposud zaznamenali, že se pracuje s eh, dvou základen, Eh, je tady tak 200. Eh, a jsou schopni koordinovat lodě na moři. Dnes jsou schopni jít až do toho severního výběžku, eh, který jste viděli na slajdu a Někteří z nich jsou v Tripolisu, někteří ve Vizu... Vizuatě. A používají také lodě, které jim dala k dispozici Itálie e, a poskytneme ještě další čluny v listopadu, tak aby měli Libyjci více možností dostat své odpovědnosti, protože operují na velké oblasti, takže potřebují více členů. Co se týče výměny informací, Vybudovali jsme velice širokou síť dohod eh, s donucovacími orgány a dnes se snažíme spolupracovat při vytváření toho obrázku, co se děje v Líbii, eh, nejenom co se týče pašeráků obchodujících s lidmi, ale i s obchodující s ropou a dávat to dohromady. Důležité Víte, že máme také dohodu s NATO, s s jednotkou bojující proti teroristům a mafii. A teď se pracuje na příslušné zprávě a všechny tyto dohody nám pomáhají k lepšímu pochopení tomu, jakým způsobem tady dochází k organizování celého tohoto jevu. Spolupracujeme s Europolem, Frontexem a teď jsme implementovali pilotní projekt, který se jmenuje Crime Information Sale. Dnes máme takovou vlajkovou loď, kde jsme jsou lidé z Europolu, z Frontexu, ředitel je italský policista, který je podřízen přímo mně. A vlastně je to také součástí Sofie. Jak už jsem řekl, je to pilotní projekt, který bude trvat 6 měsíců. Hmm a bude to tedy až do listopadu a potom Frontex Europolami dáme dohromady zprávu o tom, jak to fungovalo, představíme to komisi. Zatím to tedy funguje dobře a ukazuje se, že třeba, abychom spolupracovali, Evropská unie musí spolupracovat a my jsme skutečně ta první operace, k níž, eh, v níž k tomu skutečně dochází, protože tady vidíme ohromný potenciál pro boj proti jakémukoliv druhu kriminálních aktivit, když budeme spolupracovat. Můžeme si vyměňovat informace v reálném čase, dostáváme informace z Europolu, z Frontexu a to nám zase umožňuje například očekávat lodě na moři. Abychom očekávali loď, musíme mít také jaksi E, důvod, že tam dochází k nějaké aktivitě nebo informaci a tyto informace dostáváme od Frontexu, tak, abychom mohli provádět naši práci efektivním způsobem. A my zase dáváme informace Frontexu a Europolu, aby například, když nějaká loď dosáhne přístav jedné členské země, máme-li podezření, že tam k něčemu dochází, pak orgány příslušného státu jsou informovány. A je to velice významné také pro proces rozhodovací. My dostáváme informace, ale také je poskytujeme právě díky té spolupráci, která byla konstituována. E, v, samozřejmě podle relevantních usnesení Rady bezpečnosti. To před několika měsíci ještě nebylo možné. A tady je ta přidaná hodnota, o které jsem hovořil. Je opravdu důležité, abychom si uvědomili, jak významné je to interní, externí propojení tohoto procesu Shared Match. Tady jsme měli zasedání v Římě Všichni aktéři, kteří mají jakýmkoliv způsobem zájem na bezpečnosti a záchraně lidí ve středozemní moři na posledním zasedání, které se konalo v červnu tohoto roku, jsme měli 242 lidí eh, z mnoha zemí a z mnoha organizací. Eh, zůstali jsme pospolu několik dnů, je tam šest pracovních skupin, která se zaobírají různými tématy ale je to velice důležité, že se můžeme navzájem poznávat, vyměňovat si informace. Všechny nevládní organizace, které například pracují ve Středozemním moři, a to je ta přidaná hodnota. Příští zasedání v Římě se bude konat koncem listopadu. A Máme také se tam účastní loďařské společnosti, my s nimi spolupracujeme Eh, máme také různé sektorální schůze společně s určitými federacemi rejdařů hm, v Londýně. Jedna byla v Londýně a v Damboku minulý týden společně, z v Hamburku, promiňte, společně s Německou federací rejdařů. Čili snažíme se spolupracovat se všemi aktéry. Eh, kteří operují v, centrální, v té centrální oblasti Středozemního moře. No a teď dospěje ke svým závěrům. Nelegální migrace z Libie se snížila drama významně 86% ve srovnání s čísly minulého roku. Je to trvalé udržitelný vývoj? No, zatím je otazník, to nevíme. Nikdo není schopen to říci. Co víme je, že v Libě dnes je 600 tisíc lidí, táborech 300 tisíc jsou vysídleni, jsou to i Libyjci, i Syřani, jsou to lidé, kteří před válkou měli svou práci, o všechno přišli, ale šli do Libie, protože Libie v jejich očích je bohatá země a oni čekají, že se situace stabilizuje. 200 tisíc lidí, ale jsou migranti, kteří jsou prostě připraveni migra- migrovat. To znamená překročit uh, moře, uh, dostat se na druhou stranu moře eh, v Itálii, tak jako je to třeba zase z Maroka do Španělska. Co nás očekává v budoucnosti, my nevíme, ale musíme tam zůstat. A myslím si, že nejdůležitější je, abychom zachovali Sofii, která je skutečně úspěšnou operací strategického zájmu pro Evropskou unii, e, vytváření kapacit je klíčovou záležitostí. Pomoc a školení pobřežní stráže libyjské a námořnictva jsou nesmírně významné a proto je důležité, aby se s těmito školeními pokračovalo, aby se ten, ta školení také rozšiřovala ve spolupráci s mezinárodním společenstvím, abychom trénovali i další bezpečnostní složky. Dnes je Libie velice nestabilní zemí. Je to něco jako Somálie. Kdybych to měla charakterizovat, tak bych řekl, že Libie je něco jako Somálsko ve středozemním moři. Eh, embargo na zbraně. Tam jsme dosáhli toho, že zbraně teď nechodí prostě eh, sem tam v Libii, na moři nejsou přepravovány. Co se týče pašování ropy, sbíráme informace, eh, chápeme, jak ten obchod tady probíhá, ale potřebujeme ještě dělat víc, ale tady na to, abychom mohli sehrát aktivnější roli, budeme potřebovat prostě rozhodnutí členských států. A naše operace vlastně propojuje interní a externí dimenzi v akcích Evropské unie a Sofie je prvním takovým projektem. A tím jsem dospěl k závěru své prezentace. Admiral, thank you very much for that uh, very interesting, informative and in some ways. Děkuji za velmi zajímavý, informativní a velmi pozitivní v mnoha směrech eh, výklad o, o eh, vaší eh, činnosti. A nyní prosím vyjádření z publika od našich členů. Prosím. Dobré odpoledne, chtěl bych eh, poděkovat panu admirálovi za informace, které nám poskytl, velmi aktuální a velmi kvalitní informace. Snížení migrace eh, v této části světa znamená také snížení počtu úmrtí v středozemním moři. Mám konkrétní otázku. Eh, nebo otázky. Eh, daří se vám používat satelitní údaje jako Kopernikus pro přímé sledování, přímý průzkum, abyste zjistili rozsah toho problému, například spolu s Frontexem a Eh, nyní miliardy, které unikají v důsledku pašování eh, ropy. Máte představu o tom, jakými trasami ty, eh, ta pašovaná ropa jde? To jsou velké objemy. Omlouvám se za to, že nebylo jasné, koho, na koho se obracím. A další řečník, prosím, děkuji za slovo. Já bych rád eh, pozdravil pana eh, admirála. Jsme potěšeni, že v čele mise Sofie stojí eh, italský námořník a je škoda, že ne všichni plně chápou důležitost této operace. My jsme se setkali před pár lety a vy jste díky operaci Sofie dosáhli skutečně od té doby mnoha úspěchů a ty nejsou oceňovány. Je potřeba možná zlepšit externí komunikaci, abychom ukázali, čeho Evropa dosáhla ve středomoří. Nejde jenom o záchranu lidských eh, eh, životů, to je samozřejmě důležité, ale jsou tu i další úspěchy. Možná Potom konec eh, konců eh, díky vašim aktivitám záchranným a vyhledávacím eh, které vedly tady k záchraně mnoha životů. V čem jste se ještě Mm, dobře, s čem si vedete také dobře, je boj proti pašerákům a, a ta, tedy nejenom lidí, ale také pašeráků e, ropy. E, navíc se ještě věnujete e, výcviku a vzdělávání mm, v Libii a 90% těch, kteří jsou zachráněni na moři, je dnes zachráněno libýskou pohrani, eh, pobřežní eh, stráží s vaší pomoci a s pomocí, s vaší pomocí a s pomocí Itálie, která eh, zajišťuje materiální pomoc a je, je škoda, že Itálie neocenuje to, čeho jste dosáhli čeho dosáhly vaše lodě a jak Evropa pomohla situaci ve Středomoří. A nyní moje otázka. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba, aby země hrály aktivnější úlohu při boji s eh, pašováním a nezákonným obchodováním. Co si představujete konkrétně pod tou úlohou aktivnější? všimli jsme si mm, narůstajících spíše problémů a nedostatků a otázka je, jak by měla Evropa postupovat, jak by měla být aktivnější, co znamená ta aktivní role, co můžeme udělat nebo máme udělat, abychom vám pomohli a podpořili vás. Děkuji oběma kolegům za otázky a ještě se k tomu přidám já a položím či navážu na několik těch bodů, které jste sám vy zmiňoval. Eh, v podstatě navážu eh, na předřečníka nejenom konkrétně v, oblasti, v souvislosti s Itálií, ale jde tady o komunikaci obecně, jak můžeme eh, zlepšit naší komunikaci ve směru k evropským občanům i s přihlednutím k blížícím se volbám není to výlučně naše eh, odpovědnost, ani vaše, ale pokud máte nějaké doporučení, jak dělat větší reklamu těm úspěchům, kterých jste eh, dosáhli, to by určitě pomohlo. Eh, pak ještě několik konkrétních věcí. Vy jste na začátku prezentace hovořil o tom, že je potřeba následné usnesení Rady bezpečnosti, další usnesení eh, Rady eh, bezpečnosti, jakou konkrétní představu máte o tomto usnesení. A nyní zpátky k otázce eh, Evropské unie. Jsem ráda, že se tomu pilotnímu projektu daří. Eh, pokud jde o výměnu informací o trestné činnosti, to je ta buňka pro výměru, výměnu informací, mm, ale Jaké další návazné kroky bychom měli eh, eh, zvažovat v následujícím víceletém finančním rámci, jak by měly být tyto následné kroky institucionalizovány? To je mm, další věc. A konečně Eh, spolupráce s nevládními organizacemi. O těch se hodně ptalo, psalo o jejich činnosti ve Středomoří. Chci se tedy zeptat, jak s nimi spolupracujete a eh, cokoliv dalšího byste k tomu vztahu s eh, nevládními organizacemi chtěl a mohl, mohl říct. Jistě těch otázek by mohlo být mnohem více. Já tedy eh, odpovím eh, italsky, využiji výho- tedy to, že máme zde tlumočení a budu eh, odpovídat na otázky italsky. Je pro mne um, velký, velkou ctí, že mohu vést tuto evropskou misi. Eh, první otázka se týkala využití satelitních, eh, satelitních dat. My využíváme evropské eh, satelitní zdroje a zejména Frontex, to je organizace první v řadě, s kterou máme dohodu o spolupráci. Takže spolupracujeme s nimi s cílem harmonizovat a dobře využívat přidělené prostředky. Takže sdílíme použití satelitních eh, údajů a satelitních obrázků eh, tyto informace jsou strategicky důležité, ale pokud jde o bezprostřední a taktické využití, tak nemáme dostatek času tyto eh, údaje a obrázky jak si analyzovat, zpracovávat a proto se nám velmi dobře pracuje s mm, nebo je užitečné mít drony a tady nám pomohla jako Itálie a to eh, se osvědčilo, protože ty drony eh, mohou zajistit i video nahrávky, které jsou v reálném čase a můžeme se rozhodnout okamžitě spo, eh, z pozice velení a ten eh, rozkaz vydat. Ale Eh, zatím jsme tyto drony eh, eh, nebo ty bezpilotní letadla, ta bezpilotní letadla používali jenom experimentálně po krátkou dobu a finance již na to byly pozastaveny a e, drony nám velmi mohou pomoci tyto bezpilotní e, vzdušné, e, ty, ty, ty, ta bezpilotní letadla, protože nám umožňují vstoupit i do teri, nad teritoriální vody a poskytnout nám informace a tím potom je možné, aby Libíci zasáhli, ale ten Eh, ty drony se tam mohou pohybovat více než 12 hodin, zatím běžné sledování, pozorování je jenom několik hodin a navíc se pohybujeme v dosti eh, nebezpečném prostředí. Když je sestřelen dron, tak alespoň nepřicházíme o pilota, takže se snažíme eh, potlačit na členské státy, aby využívali mechanismus Atena, Eh, společný mechanismus, který, přes který je možné získat, získat eh, prostředky. Společně s Frontexem tedy využíváme satelity skutečně. Eh, dále, strategická komunikace, ta probíhá na té nejvyšší úrovni, ne na té operační úrovně a je to tedy na členských státech. Já se věnoval, nebo i jsem se věnoval práci externí eh, komunikace, komunikace směrem eh, k veřejnosti a ehm, byl jsem pozván eh, i do Washingtonu ministerstva ministerstvem obrany, eh, kde se vlastně sešlo eh, mnoho nejvyšších představitelů obraných eh, sil a kde jsme hovořili o mm, operaci Sofie, tam tedy nebo souhlasím s tím, že je potřeba ehm, vést určitou informační kampaň a to na vyšší a strukturovanější úrovni. My nejsme jenom uh, ti, kteří zajišťují záchranu, jinak bychom plavidla měli v uh, provozu uh, opakovaně, ale my se snažíme o širší záběr, my se snažíme o potírání pašování a nelegálního obchodu a potírání těch obchodníků. My Eh, máme za sebou jenom asi 9 těch eh, záchranných operací, tedy zachránili jsme 9 eh, z těch všech zachráněných. Naším hlavním úkolem je boj s pašeráky a nelegálními obchodníky a snaha rozbít ty cesty a ty kanály. Pokud se podaří eh, zajistit a konfiskovat plavidla těch eh, převaděčů a pašeráků, eh, jsou to většinou velké rybářské lodě, které se k tomu používají, tak se snaží potírat i ta jejich, tak se daří potírat i tu jejich činnost. Stejným způsobem postupujeme proti pašerákům zbraní. Pak tu byla otázka, která se týkala pašování a nelegálního obchodu s ropou. Tady musíme pracovat hlavně s informacemi, s pravodajskými informacemi a e, zjistit, zda je, jsou tady nějaké podezřelé rysy, například zda se často mění majitel lodi e, nebo zda ta identifikace, pokud je to obchodní loď, funguje, protože máme jasný systém identifikace lodí eh, na moři, tak pokud jsme schopni to plavidlo identifikovat a eh, A pokud ten systém vypnou na nějakou dobu, ten identifikační systém, nebo pokud eh, je ta loď stará, tak eh, dojde k určitému varování, nebo jsme eh, dostaneme informaci na východní, ve východní části středo na východ, ve východní části středozemního moře, tedy na východ od Malty, jsme zaznamenali takovou to eh, činnost právě díky eh, dronům, kdy eh, jsme zachytili A část potom pokračuje směrem na Slezský průplav. Ale co je podstatné, je to, že tady z té Malty se vlastně se dostanete do těch ostatních evropských zemí, takže proto musíme hrát aktivní roli. Samozřejmě my tam můžeme vstoupit v případě podezření, zkontrolovat ty obchodní lodě, máme i seznam OSN, ale když potom vstoupíte na palubu a provedete inspekci, tak pak můžete zjistit, jestli se skutečně jedná o skutečnou obchodní loď, která je zapojená do toho pašeráctví nebo ne. A pak to můžete nahlásit příslušným orgánům dané země. Také je důležité mít možnost zabavit, zajistit obchodní lodě, ale nejprve musíte mít důkazy možnost dokázat, že ta daná loď je nějakým způsobem zapojená do nelegálního obchodování. Ale když to víte, tak samozřejmě můžete eh, v podstatě tu loď zajistit, zabavit a zatknout posádku. Ještě k tématu Libie a libijských pobřežních jednotek, když zachraňují lidi, tak činou eh, je zachrání živé a odvezou je na pevninu a to opravdu výrazně ovlivnilo pašeráctví, protože pašeráci lidí bývali placeni vlastně předem, migranty, než opouštěli Libii, ale teď už se ví, že se může stát, že se ty lidé zase vrátí. A proto se pašerákům teď platí až tehdy, když ty dotčení se dostanou do Evropy a jsou schopni od tamtud odeslat peníze, nebo to potom zaplatí třeba jejich příbuzní nebo přátelé, kteří zůstali v Libii. Takže ten postup se změnil. A vyrazit z Libie to je vlastně nejkratší cesta. A proto je důležité vlastně čím dál tím lépe vybavovat Libyjce k tomu, aby proti těmto praktikám vystupovali. Proto jsou tak důležitá školení a výměna informací a společné školící programy, které vytváříme a rozvíjíme s Libí, protože jsou našimi partnery v této záležitosti a to si musíme uvědomit, že to tak je. A platí to i pro spolupráci s neziskovými nevládními organizacemi a dalšími aktéry v dané oblasti. A co je důležité, aby také Libíci sami byli proškoleni, aby mohli školit dále své kolegy, své lidi. Například v libijské pobřežní stráži nejsou ženy. Ve vojsku ano, ale v pobřežní stráži nikoli. A když jsme tam začali školit, tak jsme řekli, my ale chceme, aby tam byly také ženy, protože to je důležité, protože vlastně mm, je i mnoho žen migrantek, jak dobře víme. A proto je důležité na této započaté cestě pokračovat. Potřebujeme také rezoluci OSN, chceme-li se posunout dále, ale musí s tím souhlasit také libyská vláda protože někdy někteří nedají zelenou na Radě bezpečnosti, pokud zde nebude Libie táhnout za stejný provaz. Samozřejmě můžeme to tam opakovaně navštívit, ale musíme respektovat daný stát a jeho pravidla. Protože jinak se nedostaneme nikam dál, ani ve středomoří, ani jinde. Sofia, to je tedy dnešní námořní bezpečnostní operace EU a naše přítomnost v Středozemním moři neslouží jenom tomu potírat paše, pašeráctví, pošování lidí, ale budujeme takzvaný společný maritime awareness. A to vede k tomu, že jsou dávány k dispozici i potřebné prostředky. A my jsme tam prostě od toho eh, ty lidi chránit a chránit také Evropskou unii před eh, nelegálním uchodováním se zbožím, ale také s lidmi. Děkuji. Děkuji. Já jsem se také ptala na to navázání na ten pilotní projekt, eh, jestli byste k tomu něco uvedl. No, co se týče toho pilotního projektu, tak v listopadu předložíme výsledky, eh, co se týče Europolu a Frontexu a vzájemné spolupráce, ale jsem si jist, že už nyní mohu konstatovat, že to vše bude velmi pozitivní, co budeme moci předložit a přednést. A to je dobře, že zde máme i tu civilní složku, ty výkonné organizace, které s námi velice úspěšně spolupracují a je důležité, že to není vojenské proti civilnímu, ale že to je celé navzájem propojené a to je správná cesta do budoucnosti. Děkujeme. Děkuji vám a jsem také ráda, že jste zmínil i věc, na kterou já jsem se vlastně měla zeptat, a to byla role žen v těchto situacích. Takže jste mě trochu zahanbil, že jste to zmínil sám od sebe, ale samozřejmě jsem za to velice vděčná, že se toto také řeší v námořní oblasti, oblasti ochrany pobřeží. A je opravdu dobré, že nás takto informujete i vlastně o svých úspěších při tom, jak se vyvíjí vaše činnost a jak se to vlastně celé posunulo od migrace až po pašování ropy a zase další aspekty. Takže jsme velice vděční za to, že jste sem dnes přišel mezi nás a že zde Máme tuto dlouhodobou spolupráci tohoto podvýboru a vás. děkujeme velmi, že jste přišel a e, zůstaneme v kontaktu. Děkuji. Kolegyně a kolegové, jenom pro informaci stručně. Další bod programu by měl začít v 16.00. Čekáme tedy na kolegy, kteří dorazí na tuto část programu, takže máme krátké přerušení, ale prosím, vraťte se, vraťte se včas. Uh, Dobré odpoledne, kolegové. Vítám vás na druhé části uh, uh, odpoledního zasedání pod výboru SED. My se budeme nyní zaměřovat na aktivity kolem nášlapných min a integrovaný přístup Evropy k těmto nášlapným minám je, ehm, čeká nás diskuse s panem Frankem Mojsenem Eh, Frankem Mojsenem, který eh, je referentem v oblasti konvenční zbraní, ozbrojení, nešíření jaderných zbraní a kontrolu vývozu, potom eh, s paní Fotiny a <clears throat> Antonopoulou, která je programovou manažerkou v této oblasti v Bosně a Hercegovině. Potom je tady pan plukovník Franz Leschingen, který Lešing který je vedoucím pro společné vojenské záležitosti v EUFOR v Bosně a Hercegovině a Juan Carlos eh, eh, Ruan, ředitel odboru pro podporu konference úmluvy a zákazu pěchotních eh, min Ženevské, Ženevské mezinárodní centrum pro humanitární odměnu vzdělávání. A v neposlední řadě je ta, tady paní Jane Cocking, která je výkonná ředitelka poradní skupiny pro problematiku MIN. Takže jeden z důvodů, proč jsme sezvali eh, tento panel a proč eh, chceme hovořit o tomto tématu, je eh, zviditelnit práci, která se děje v oblasti odminování, ale je to také, bohužel musím Eh, říci, že to je velmi aktuální téma. Opakovaně 30. září před deseti dny byly zabity tři ehm, eh, děti v eh, Eh, na předměstí eh, města Horlivka na východní Ukrajině, blízko eh, té kontaktní linie. A tento, tato dramatická událost připomíná ohromné humanitární a bezpečnostní problémy, které našlapné miny a další tyto výbušné eh, systémy představují. Eh, čeká nás tedy toto klíčové téma a máme zde vynikající eh, skupinu expertů a já se tudíž těším na jejich vystoupení, pokud jde o momentální situaci v oblasti odminování min a také na program dva, eh, bez minové eh, prostředí do roku 2025 a co v tom dělá Evropská unie a jak eh, o jakými dalšími věcmi EU toto doplňuje. Předtím, než dám slovo panu Misenovi, tak chci upozornit na publikaci či dokument, což je podpora pro Um, celosvětové odminování a uh, v tuto brožuru můžete najít v předsálí v různých jazykových uh, mutacích. Já uh, si myslím, že toto byl dostatečný úvod k vašemu vystoupení, pane Meusene. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já bych ráda rád poděkoval výboru SEDE za to, že pozvali ESVČ do tohoto panelu. Chci se e, omluvit za nepřítomnost e, zvláštního zmocněnce pro nešíření a, e, a odzbrojení ESVČ, to je pan, za pana Jacka Bilicu, který je momentálně v New Yorku na zasedání valného shromáždění OSN. Ehm, Evropská unie má dlouhou historii podpory eh, těchto aktivit, eh, která se týká různých ehm, regionů po celém světě. Patříme mezi největší dva donátory a 28 členských států eh, je, jsou stranami úmluvy o zákazu min a také podporují implementaci a rozšíření této úmluvy. E, naše projekty se týkaly celého, celé záběru aktivit v této oblasti, odminování, uvolnění půdy, zničení zásob, e, pomoc obětem, vzdělávání v oblasti rizika a dvo, Eh, tedy eh, mm, eh, různé osvětové činnosti a budování kapacit také výzkumu a vývoje. My, řekl bych, že miny leží na průsečíku mnoha Eh, oborů. Je tady bezpečnostní aspekt, je tady aspekt eh, eh, humanitární pomoci, je tady aspekt stabilizace v oblasti po konfliktu, je tady rozvojový aspekt, protože některá minová pole nadále nejsou nebezpečná v tom smyslu, že lidé vědí, že tam nemají chodit, ale přesto to má negativní dopad na socioekonomické parametry, jako je cestovní ruch, přístup k zemědělské půdě, takže i tak mají tato pole negativní dopad, takže rozvojový aspekt je zde také vstupuje do hry. Pak je tady e, celá problematika kolem obětí, e, osoby, které v důsledku zasažení eminou jsou, e, mají postižení a je potřeba o ně pečovat a potom eh, implementace závazků eh, smlouvy, eh, třeba, že tam nemusí být ty další aspekty, ty humanitární. Mezi lety 2002 a 2008 měli, byl speciálně určený, finanční, určený finanční nástroj EU, ale v kontextu těch různých aspektů v roce 2008 se Hm, rozhodla ehm, ty eh, aktivity kolem problematiky min vlastně zahrnout do celé řady tématických a eh, zeměpisných nástrojů. A celkový rozpočet se navýšil, ale došlo zároveň k decentralizace a tím také ztráta určité vizibility, viditelnosti, ztráta centrálního řízení a kontroly. Tato situace eh, byla ilustrována dotazem vzneseným z jedné, jednoho z, jedním z vašich kolegů, kde bylo řečeno, proč, nebo zasměřoval k tomu, proč eh, Evropa již nadále toto eh, nepodporuje. My, Evropa je nadále výrazným dárcem, ale je tady málo eh, viditelnosti, vizibility těch programů a my jsme proto také připravili tu brožuru, Eh, kde se dozvíte o všech těch finančních nástrojích a o tom, co EU, eh, jakou práci odvedlo v této oblasti mezi lety 2002 a 2016. A já právě některé ty činnosti a eh, údaje vám nyní zmíním. 33 různých zemí, kde vedeme aktivity v oblasti odminování, je to na všech eh, kontinentech. 300 milionů eh, euro je celkový objem. To byla pomoc, která eh, byla vytvořena v různých programech a šita na míru těm jednotlivým zemím. Pokud říkám EU v tomto kontextu, myslím instituce, ne členské státy, ale členské státy jsou též důležité. Tady vidíte hlavní příjemce, tedy země, které jsou příjemci eh, evropských fondů v oblasti odminování a jsou to země, které jsou mimo EU. Chorvatsko které je členským státem a patří eh, mezi deset nejvíce postižených zemí, tak dostalo 84 milionů 28 celkového eh, rozpočtu té eh, pomoci v oblasti min. Ale šlo to cestou jiného instrumentu, jiného nástroje, než ty aktivity, které jsou mimo EU. Ten Hlavní nástroj pro Chorvatsko je, eh, jsou nástroje přes DG Agri a DG Regio, tedy cestou rozvojové tedy pomoci eh, regionálního rozvoje a zemědělství. Toto jsou eh, nástroje, které jsou určeny jenom pro pomoc v oblasti odminování uvnitř EU, to znamená nijak nesnižují rozpočet. Máme celou řadu, tedy ten rozpočet mimo EU, máme celou řadu eh, prováděcích eh, partnerů. Eh, vidím tady kolegy z různých těchto, na dva nejméně z, těchto zmiňovaných organizací jsou, jsou tady na tomto panelu. Nejefektivnější je všestranný, aktuální a Eh, široce implementovaný plán nebo strategie, který je připraven vládou eh, té dotčené země v dialogu s dárci, občanskou společností a prováděcími agentury. Taková národní eh, strategie potom skutečně maximalizuje dopad jednotlivých aktivit to, aby ten jednotlivý stát měl jakousi kontrolu a vlastnictví, k tomu je potřeba kapacita a e, dárci tedy hrají úlohu i při e, budování té mm, kapacity, vlastně schopnosti ten, ty programy vytvářet a kontrolovat. E, toto je provádění těch jednotlivých akcí 20 bylo implementováno v období 2012 až 2016 a není náhodou, že UNDP a UNMAS jsou um, uh, číslo jedna a dvě, protože my uh, většinou pracujeme v ús, um, v úzké spolupráci s africkými zeměmi a pokud je tam přítomnost spojených národů, tak budeme pracovat s těmi agenturami OSN, které jsou aktivní v eh, zónách pokonfliktních. To je tedy eh, UNMAS a tam, kde je méně konfliktů, tak potom eh, UNDP. Eh, tady vidíte poměr na jednotlivý instrument. Hlavním finančním nástrojem je ten je nástroj ICSP, článek 3, to znamená finanční nástroj, který mm, napomáhá stabilitě a míru tento nástroj eh, eh, rychle reaguje na konflikty a krize po celém světě a v nařízení o ICSP najdeme i odkaz v tom článku 3 na eh, odminování hmm, Celkově to se odvíjí od národních plánů a strategií těch dotčených zemí a můžeme financovat i e, cestou, e, cestou e, nástrojů rozvojových, jako je DCI, EDF, NI, které spadají pro podle, buď DG Eco anebo DG NIR. Eh, potom jsou tady ehm, fondy, svěřenecké fondy, které lze využívat pro toto mm, pro tuto pomoc a pokud jde o humanitární krize, tak je to potom DG Eco. Vývoj a výzkum je také financován komisí a zmiňoval jsem také ten eh, interní nástroj pro Chorvatsko a rada eh, může přijímat rozhodnutí, pokud jde o provádění otavské dohody. E, podle této dohody jsou implementována rozhodnutí e, rady a pan Ruan, myslím, že o tom bude e, hovořit. Potom civilní a vojenské mise se mohou též účastnit odminování, takže eh, vidíme, že tady je také zástupce Enforza eh, z Bosny a Hercegoviny. Eh, často se nás táží, jakým je přístup EU, pokud jde o Eh, tyto protiminové činnosti. Eh, prvním eh, krokem je obrátit se na evropskou delegaci v té dotčené země. Tyto delegace mají, jsou v kontaktu s úřady a místními aktéry a mají představu o místních potřebách a nalezení nejvhodnějšího nástroje. Máme tady kolegyni z Sarajeva, Eh, eh, která po obdobným způsobem může sdílet zkušenosti. Eh, tyto, tyto delegace také poskytnou kontaktní detaily. detaily. Jak vypadá budoucnost, to víte asi lépe než já. Připravuje se víceletý finanční rámec, rozpočet na léta 21 až 27 a otázka je, jak v tom rozpočtu bude figurovat eh, mm, naše problematika bude zase mainstreamována, to znamená eh, rozprostřena průřezově a nebo bude speciálně vyčleněné. Máme tady evropské pokyny pro Eh, tyto aktivity, ale ty jsou z roku 2008 a je potřeba, aby byly aktualizováno. Možná je to možné navázat na revizní konferenci Otavské úmluvy, ta bude probíhat příští rok v eh, Oslo a připrav, bude se připravovat akční plán na dalších pět let, takže by se eh, evropská strategie mohla v této souvislosti eh, aktualizovat. Pak je tady ta lhůta roku 2025 eh, na, te, v, na Maputu v roce 2013 na revizní konferenci se členské státy zavázaly že do roku 2025 bude vznikne svět eh, bez eh, min a tento závazek je ehm, silný a jaksi počet jeho zastánců narůstá. Jižní Korea a Severní Korea se eh, k tomu připojují a shodli se nebo zavázali se k odstranění min na demarkační linii mezi oběma státy a to byla velmi známá, to je velmi známé minové pole existující a fungující a pokud zmizí, tak to zase bude dalším krokem k tému úplnému odstranění min na světě. Vedle toho vidíme nové, eh, novou kontaminaci ze stran těch v Iráku, Iránu a Sýrii, těch podoma vyrobených eh, nástražných výbušných eh, systémů. Ten počet jich narůstá a tyto, tyto, tato nástražná zařízení narůstají na počtu a je obtížné to protože eh, je obtížné je získat průmyslově vyrobené, ty našlapné miny, proto si teroristé vyrábějí své eh, eh, vlastní, protože je není možné opatřit legální cestou. Takže jejich přítomnost se zvětšuje Eh, multilateralismus ve světovém pořádku je pod tlakem a eh, Otavská úmlova je úspěchem multilateralismu eh, protože dochází k zákazu určité zbraně 160 zeměmi, takže mnoho zemí, které nejsou uh, uh, uh, stranami této úmluvy plní tuto úmluvu, ale objevují se problémy a EU eh, by měla možná zajistit, aby skutečně mm, tento úspěch zůstal eh, úspěchem i do budoucnosti a to je znamená posílení úsilí v oblasti minové činnosti. Je to uh, uh, problém, který uh, nezmizí sám o sobě. Děkuji. Děkuji za to, že jste zmínil tu práci, kterou odvádí EU a Eh, za to, že jste vypíchl, co je potřeba, abychom dělali z naší strany. Nyní předám slovo druhému řečníkovi, eh, který byl již, eh, již zmíněn, plukovník Lešny, který zastupuje tu praktickou operaci Altea v Bosně. Prosím, máte slovo. Hmm, sorry. Děkuji. A já bych přijal slovo Eh, kolegyně Antonopolopové, protože jsme si rozdělili prezentaci na dvě části. Ano, já se vám omlouvám, že jsem vás nepředstavila i hned. Děkuji, ano, my jsme si připravili tuto prezentaci společně. Vážená paní předsedkyně, byli jsme sem dnes pozváni, já a Kol Lešnik, abychom vám představili, jak evropská delegace v Bosně a Hercegovině a EUFOR řešili otázku odmiňování s použitím tří různých eh, nástrojů externích EU, eh, e a to komplementárně v Bosně a Hercegovině od roku 2016. Ty první dva slajdy možná, že jsou málo čitelné z dálky, ale ukazují na tom, jak eh, se odstraňují pozemní miny a pečuje se o oběti. To jsou politické cíle. Za prvé, vybudování bezpečného okolí. Dosahujeme toho tím, že využíváme přestupní fondy IPU, pomocí podpory místních orgánů působících v odměňování, zvyšování jejich eh, kapacit a klasických odměňovacích eh, operací. Potom podporujeme také prostřednictvím nástrojů stability a míru, ten už zde byl zmíněn, a také prostřednictvím operací EUFOR Altea. Dále jde o posilování kapacit v oblasti eh, udržitelného ekonomického rozvoje a to předstupními fondy, e, financováním odstraňování min, vzdělávání a podpory obětí min. Asi by vás před, překvapilo, kolik různých municipalit rádo spolufinancuje e, tuto záležitost, protože to má přímý pozitivní dopad na jejich hospodářský rozvoj. Odstraňování min ale také zlepšuje možnosti realizace velké eh, infrastruktury a zlepšuje bezpečnost hranic. Takže je zde řada výsledků, které bychom zde, vám zde mohli představit, ale nechtěli jsme vás zatěžovat příliš dlouhými seznamy. Tak možná byste nám je mohli pozvat později, říká paní předsedající. Ano, rádi, odpovídá zástupkyně. Ale o co bychom se s vámi chtěli zde podělit, je to to. Až podvýbor eh, letos již navštívil Bosnu a Hercegovinu a měl možnost eh, komunikovat s odborníky na odstraňování eh, min, zástupce EU i zástupce asociací obětí, neziskových organizací, národní orgány a také se zúčastnili velké předvádění odmenovací jednotky, jejich činnosti. E, působí se zde od roku 2001. Eufor je zde také velice dlouho. Ovšem, aktivní spolupráce v oblasti odměňování začala před třemi lety se společným e, cílem poskytnout dostatečnou podporu při odstraňování min a postarat se o celostátní vzdělávání v oblasti minového rizika. V roce 2013 zde byl první projekt odstraňování min a ukázalo se, že to bylo vhodné pro eh, danou zemi a je vhodné to tedy replikovat ve velkém měřítku. Je to taková eh, účinná metoda, která se používá v různých eh, zemích odsouhlasené OSN Ženevským centrem odstraňování min a různými operátory odměňování mezinárodním měřitku. Ale aby tento přístup fungoval, potřebujeme spolehlivá eh, data eh, vyklízení eh, půdy, odstraňování min a tato data jsme v Bosně a Hercegovině neměli. Jedno téma, které řešila EU při implementaci tohoto projektu od roku 2012 a později bylo to, že naši implementační partneři obdrželi tedy určitá území, která měly vyčistit od min, ale ty miny tam vůbec nebyly. A nebo ta základní informace byla nesprávná a tím se vlastně mrhalo zdroje. A e, zvýšil se výrazně ten náklad na odstranění každé miny. Takže šlo o to podpořit zvýšení efektivity a prokázat daňovým poplatníkům z EU, že naše podpora eh, poskytovaná v partnerské zemi něčemu opravdu přispívá za dané peníze. Jde o to tedy e, přemýšlet jinak a spolupracovat aktivně s EUFOR, analyzovat eh, problémy a společně hledat řešení i s národními partnery. A my jsme zatím dělali různé tedy strategie, pilotní studii, posouvali termíny a hledali jsme eh, řešení, která budou nákladově účinná, tak ale docházelo neustále ke zraňování nevinných lidí v Bosně a Hercegovině. Toto je obrázek, kde vidíte, jak to vypadá, když vjede traktor do oblasti, která je vyznačená nebo i nevyznačená, co by zaminovaná oblast. A toto byla nehoda, která se stala loni v září a e, vlastně přímo na místě zahynuli dva lidé. Za posledních devět let, což vlastně je stejné období jak po období strategie odstraňování min, e, bod energie no, bylo 234 obětí a 35 z nich zemřelo. Nejefektivnější komunity jsou ty, které žijí blízko lesa a nebo které mají pole, která nelze obdělávat kvůli zaminování. A mnoho oblastí je stále ještě nebezpečných. Nebo v zimě lidé chodí do lesa navzdory tomu vyznačení, která varují před přítomností min. 20 let poté, co tento konflikt uprostřed Evropy skončil, tak Bosna a Hercegovina je vlastně jedna z nejvíce kontaminovaných zemí na světě. Většina těchto oblastí je v, z těch separačních zónách mezi politickými hm, oblastmi Federace Republiky Srbské Eh, Chorvatska a jinde. Jsou zde i neznámá minová pole, nebo eh, například v roce 2014 došlo k záplavám, které odnesly miny na neznámé místo. Od roku 2009 tedy orgány Bosny a Hercegoviny se snaží dodržet svůj plán odstraňování min. Ale pouze 50 cíle eh, bylo naplněno co se týče odstraňování min, přestože eh, do to, této oblasti neustále plynou eh, příspěvky. Odminovací jednotka, která je pod vojenským eh, velením, výrazně přispěla k tomu výsledku, k tomu 50%, i když i ta jednotka mohla vlastně dosáhnout lepších výsledků. A pan Lešnik vám vysvětlí, proč ty eh, zbývající výzvy jsou náročné a jak to vypadá se spoluprací s evropskou delegací na využívání fondy, fondu stability a míru pro eh, zvýšení úsilí při odstraňování min. Děkuji vám, vážené poslankyně, vážení poslanci. Rád bych navázal a věnoval se hlavním e, problémům Nedostatku Za prvé vidíme, zde potřebujeme opravdu tu strategii lépe eh, v souladu s situací přímo na místě a povinnostmi a harmonogramy otavské úmluvy. A to je čím dál tím relevantnější, protože Bosna vlastně eh, nedosáhuje toho cíle být bez min do roku 2019, ale jsou zde i velké slabiny v eh, systému řízení kvality a stávajících procesů. Zatímco je možné mít dobrou eh, kontrolu kvality na jednotlivých místech, tak to obecnou kvalitu je třeba zlepšit podle našeho názoru. Některé standardní postupy zde nadále chybí, nebo pokud jsou, tak neodrážejí mm, dos, dosavadní zjištění, takže zase tolik nepřispívají eh, k působení přímo na místě. A je třeba tedy toto nastavení změnit. Momentální řízení znamená seznam ročních eh, priorit, kde je asi tisíc priorit cíle jedna. A pokud máte takové obrovské množství takovýchto cílů, tak to vlastně neumožňuje takovou opravdu mm, eh, solidní eh, zacílení. Systém mm, řízení informací v rámci PHMAC je třeba také intenzivně zlepšit, zvláště co se týče jasnějších požadavků na podávání zpráv a výkazů, které zatím není. A kolegyně už říkala, že se zjistilo, že dostav, dostupná data v systému, z nich vlastně vychází veškerá činnost odmiňování v Bosně a Hercegovině, v mnoha mnoha aspektech a nebezpečných oblastech ty informace jsou velice nepřesné, a což potom zase vlastně snižuje to úsilí, které do celé oblasti bylo napřené. Je zde složitá administrativní struktura bosenského státy a to se bohužel odráží i v těch příslušných vládních orgánech a je tam tedy celá řada aktérů. Zde vidíte takovou, takový přehled, jak toto vypadá. Jak vidíte, je zde celá řada aktérů, kteří zde působí v tom humanitárním odminování. Jsou zde státní aktéři, odminovací jednotky, neziskovky, eh, bilaterální projekty. Potom 26 aktérů, kteří jsou aktivní eh, v činnosti na místě, ale co chybí je jeden centrální eh, orgán, který by to celé nějakým způsobem strategicky řídil. Jak přispívá EUFOR k odminování v Bosně? My jsme vlastně uh, zdědili uh, dědictví IFORu, SFORu, kteří uh, i hned po konci války podporovali UNMAC a vytvořili zde silnou spolupráci s mezinárodní komunitou v zemi a je s vnitrostátními orgány. V průběhu let se ta odminovací komunita v, dos, v Bosně výrazně vyvíjela, zvýšily se zde i výrazně mezinárodní kapacity, například vznikla odminovací komise, došlo k transformaci centra OSN na PDHD, nebo byla zavedena ta odminovací strategie, a byla obnovena v roce 2009, takže je zde velké úsilí. Celé to podporuje EUFOR. Ale jak se zvýšily vnitrostátní kapacity, role EUFORu se snížila. Na začátku tam bylo asi 45 osob e, z personálu zaangažovaných, nyní je asi 11, takže vznikla vlastně nová struktura, která odrážela tu novou situaci ale nadále vlastně prostřednictvím mentoringu a pod, poskytování podpory eh, i v oblasti nákupu a pořizování zařízení. Poskytuji eh, podporu také monitoruji činnost odminovacího oddílu, eh, pozoruji činnost přímo na místě a poskytuji dané poradenství. Co se týče evropských delegací, tak Euforie podporuje poskytováním poradenství a technických informací. A to je eh, věc, ve které budeme pokračovat, když přejdeme nyní k implementaci projektů, které už zmiňovala kolegyně. Většina z vás je asi ty projekty zná, takže poukážu na klíčové aspekty. Projekt, který je financován v rámci nástroje pro bezpečnost a mír, chce řešit tedy největší množství těch identifikovaných rizik a oblastí. Chceme snížit eh, množství těch nebezpečných oblastí z nějakých tisíce kilometrů čtverečních na 850, takže o nějakých 20%. A počet těchto lokací by se mohl snížit momentálně 8 tisíc eh, na eh, mikrolokací na 600 větších projektů, a potom by zde byla vlastně jenom polovina těch eh, projektů cíle 1, než máme dosud. A také máme eh, implementovanou novou databázi z eh, UNTB a nová, nový systém způsobu prioritizace. Teď bude Protože EUFOR bude zastoupen vlastně v steering board, což je to strategické mm, výbor, který rozhoduje v těchto oblasti, bude eh, monitorovat a bude přímo informovat delegaci EU a poskytovat jim informace pro to, aby mohli eh, rozhodovat o provozování celého projektu. A nyní bych opět předal slovo. Děkuji. My bychom tedy chtěli poukázat na to, že za poslední tři roky, jak už zde zaznělo, se nám podařilo úspěšně integrovat tři nástroje externího financování EU a aktérů v eh, složité oblasti odminování a doufáme, že se nám podaří náležitě přispět k tomu, aby se Bosna a Hercegovina přiblížila svým cílům podle Otavské úmluvy a bude bez min v roce 2025. Děkujeme. Děkuji za tuto velice precizní představení situace a níž se setkáváte v Bosně a Hercegovině. Než přejdeme k posledním dvěma řečníkům a budeme se zabývat tou obecnější rolí v souvislosti s EU a odstraňováním min, Jeden z kolegů ukázal, že musí v pět hodin odejít, takže Jeffrey, chcete-li si říct slovo, můžete už nyní. Děkuji mnohokrát, děkuji, že mi dáváte to příležitost to, co jsme slyšeli od našich zejména posledních dvou referujících, děkuji ale samozřejmě všem řečníkům. Já jsem určitým způsobem hrdý na to. Já jsem byl na Evropské komisi v roce 90. letech eh, v době, eh, kdy eh, jsme byli jako Evropská unie jedním z největších přispěvatelů pro odstraňování min a snažili jsme se Eh, provozové aktivity, které vyústily až v konferenci v roce 1999. Čili já neustále sleduji eh, celou tuto problematiku. Byl jsem rovněž zpravodajem za zprávu Evropského parlamentu v roce 2011. Možná že je na čase, abychom vypracovali další zprávu, abychom mm, mohli mm, také přispět do systému. Je to ohromující věc, musím říct. Všechno to, co jsme si dnes vyslechli, to je přesně to, o čem jsme hovořili před 20 lety. Já si vzpomínám, že tenkrát jsme říkali, že toto by měl být eh, řešitelný problém Eh, dáme k dispozici hodně zdrojů. Mysleli jsme, že to bude hotovo do deseti let a to bylo v roce 1990. Mm, má to, eh, tady jsme slyšeli, že to skončí, it has an end, má to svůj konec, no doufejme. Je tady celá řada problémů, eh, na které jste upozornili. Za prvé, samozřejmě v minulosti jsme my, západní demokracie, se domnívali, že jsme největšími přispěvateli, kterým se, kterým se podaří eh, vyřešit tento problém. Eh, zatímco eh, tam byla také řada teroristů, kteří, zatímco jsme také měli na druhé straně teroristy, kteří zneužívali tento systém. A když Největším přispěvatelem k této akci dnes jsou Spojené státy. Evropská komise je na druhém místě, eh, co se týče tedy této odmin, tohoto programu eh, odminování. Je zapotřebí stoprocentní bezpečnost, alespoň přibližně 100%. A ten bod, na který jste upozornili, je, že celou řadu zdrojů Eh, potřebujete na, vyčiš, na čištění oblastí, kde vlastně miny ani nejsou, ale je tam podezření, že tam jsou. A to byl velký problém, takže jsme investovali do technologií a snažili jsme se hledat ono kouzelné řešení, které by nám pomohlo identifikovat, zjistit, zda tam skutečně miny jsou. Zdá se, že eh, tady to pokračuje. Druhá věc je, že se domnívám, že mnoho zemí, a vy jste hovořili o Bosně a v Bosně zejména, Bosna zejména nedělala dostatečně pro to, aby pomohla sama sobě. A e, proč tedy e, by se neměli zapojit více do této akce odmiňování. A e, je dobré, že tam je teď ten prapor, ta jednotka na, určená pro odminování v Bosně ale musíme si ovědomit, že odmiňování jako takové je něco jiného než humanitární odmiňování. Ale samozřejmě v mírových dobách můžete mít různé požadavky a není důvod, proč by se mělo provozovat humanitární odminování, i když ti, kdo, kdo provozují humanitární odminování, jsou bývalí příslušníci armády. Jedná se tedy o lepší čerpání zdrojů a vy už jste o tom hovořili. Jsem velice rád, že vidím, eh, že už k tomu dochází a je tady jedna specifická oblast, ale je jich tolik těch oblastí. Také Otázka koordinování zdrojů. Eh, možná eh, OSN eh, by něco takového mohlo i nadále zastřešovat, protože vidím, že i to hraje i teď velkou roli. Eh, v roce 2000, jsme v roce 2018 a myslím si, že můžeme říct, že jsme dosáhli určitého pokroku. A pak, když se dosáhne těch cílů do toho stanoveného roku 2025, bude-li tento cíl dosažen, má-li být tady dosažen, tak potřebujeme lépe eh, hospodařit s našimi zdroji a postarat se o to, aby se s nimi lépe nakládalo. Každopádně děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a byl bych velice šťastný, kdybychom mohli dostat k dispozici vaše slajdy. Kdyby je mohli dostat eh, příslušníci nebo sekretariat našeho výboru. Děkuji. Děkuji ti, Jeffrey. Alespoň trošku uspokojení Eh, když vidíte, že v naší práci se dosahuje výsledku na příkladu Bosny a Hercegoviny. A já teď dám slovo dvěma následujícím řečníkům a potom dostanou příležitost členové výboru, budou-li si přát na své příspěvky. Čili dovolte, abych vám nyní představila pana Roana, který je ředitelem odboru pro podporu konference úmluvy o zákazu protipěchotních min, Ženevské mezinárodní centrum pro humanitární odměňování. Děkuji vám mnohokrát. Je mi potěšením, že tady eh, mohu být na vašem eh, výboru. A jsem rád, že tady zazněla už ta připomínka těch 90. let. Už tenkrát jsme hovořili o e, celé řadě podobných nebo stejných změn, ale došlo ke změnách. My nad tím díme, došlo i ke změnám k tomu, jak k celému problému přistupujeme. Drazí kolegové, já se jmenuji Juan Carlos Ruan a jsem ředitelem podporné jednotky pro implementaci úmluvy. E, předtím jsem pracoval ve Washingtonu DC na programech pro Střední Ameriku, pro Nikaragu a od roku 1999 jsem zde. Máme mm, sídlo v Ženevě, e, kde je Mezinárodní centrum pro odmiňování a strany této úmluvy eh, toto sídlo otevřelo v roce 2001 eh, a začalo se s implementací úmluvy, stejně tak jako s podporou implementační architektury celé úmluvy eh, která začlenuje také prezidenta, což v současné době Afganistana to je jedna ze zemí, které trpí tímto problémem v dnešní době. Také podporujeme eh, zasedání, eh, o kterých tady již padla zmínka. Máme každoroční eh, neformální zasedání a máme také každých pět let konferenci. Po 17. zasedání účastnických stran, které se bude konat koncem listopadu, převezme předsednictví Norsko a myslím si, že potom čtvrtá konference přinese celou řadu eh, nových výsledků. Také jsme hrdí na to, jak se o tom zmínil Frank, že můžeme implementovat rozhodnutí Rady Evropské unie, co se týče implementace této konvence, této úmluvy, eh, zejména co se týče v podpoře univerzalice, odstraňování min a pomoci obětem a zatím to bylo stanoveno to moc na tři roky do října roku 2020. Zrovna před několika týdny se konal dialog v Bagdádu, eh, v Kampale byl seminář zúčastněných stran, na, seminář na podporu obětí a v Sarajevu v listopadu se bude také konat eh, eh, dialog týkající se odstraňování min. Tento obrázek je možná hodně výmluvný, který tady vidíte, protože to všechno, ta úmluva, to se všechno zrodilo vlastně na poli, eh, protože eh, oběti, ke kterým docházelo, eh, způsobovaly četné nezbytné amputace a lidé prostě přicházeli a říkali, co se děje, vždyť jsou mírové doby. A e, máme tady tedy zúčastněné strany, jako jsou lékaři bez hranic, který nám dali k dispozici poradní skupiny, mimo jiné. Sloučila se celá řada aktérů, abychom nějakým způsobem pohnuli dopředu. A to už bylo v roce 1997. Tento obrázek je teda e, velice výmluvný. Je to John Gresham, který byl e, premiérem Kanady, Kofi Annan Jsou tu také nositelé ceny a e, ti všichni se zasloužili o to, že v roce 1997 tato úmluva mohla být uskutečněna. V krátkém eh, čase se podařilo v rámci otavského procesu rozšířit tuto úmluvu a má i trvalý dopad na to, jak fungujeme. Já působím ze Ženevy, věnuji se té problematice každý den a navíc eh, tady vznikl termín humanitární odzbrojení, to znamená se zaměřením na dopad na Eh, obyvatelstvo a podpora eh, obětem v rámci toho textu úmluvy. A to vůbec nebylo jednoduché do toho textu úmluvy dostat. A od té doby eh, se takto funguje. Běžně vidíme to v dalších smlouvách a úmluvách, kde se o, o obětech hovoří. Před Otavou tomu tak nebylo. Tyto zbraně vedou k zabití a zranění mnoha osob a dochází ty, kteří bývají trvalé, eh, po, po, eh, mají trvalé následky, jsou sociálně eh, vyloučeni, nesou psychologické trauma a mají ekonomické znevýhodnění. Často je ne, obtížné se dostat k něm s pomocí, pokud jde o celé komunity, komunity, tak rekonstrukce je spožďována a ekonomický rozvoj je tím zatěžován. A e, zátěž, kterou to klade na jednotlivé e, státy, je stejná, jako byla, když tato umluva e, v roce v 90. letech vznikala. Účelem konvence je ukončit utrpení a oběti, které jsou Eh, způsobeny těmito eh, nášlapnými eh, minami. Konvence nabízí všestrané řešení k dosažení tohoto cíle, jednak univerzalizace toho zákazu, zničení zásob, zničení těch min samotných a podpora Eh, obětem. Eh, příští rok si budeme eh, připomínat 20. výročí této úmluvy a je skutečně mnoho co slavit. 164 signatářských zemí také úspěch v míře plnění kompliance státy zastavili výrobu těchto min a podařilo se jich 151 milionů těch eh, ve skladech zničit, aby již nemohly být eh, um, eh, užity. Žádné nezákonné obchodování nebylo zjištěno. Tři mm, i mnoho států, které nejsou signatáři, tak vlastně se drží těch pravidel a zakazují další výrobu protože eh, tyto zbraně nesou velké stigma. 30 eh, států z 61 eh, mm, je dotčeno přítomností těchto min, ale ty již dokončily odstraňování těchto min a to, znamená, to znamená miliony čtverečních metrů půdy, které byly vráceny obyvatelstvu a v mnoha oblastech se toto dokončuje. Eh, eh, vedle toho osvěta a vzdělání, informovanost komunit o tom nebezpečí a ten počet eh, osob, které, které jsou takto zabity, porůběžně klesá. Pokud jde o pomoc obětem, tak chápeme lépe, co taková pomoc obnáší. Jde o integraci této pomoci do eh, širších vnitrostátních politik, které se týkají obecně osob s postiženími do zdravotních, vzdělávacích, zaměstnaneckých eh, a sociálních politik. Takže jsme dosáhli mnohého a když je máme za sebou takový úspěch, tak se řekne, že vlastně už je všechno vyřešeno, všechno pod kontrolou. A neměli bychom tento úspěch nechat, aby nás eh, za, zaslepila, abychom si neuvě domily, že je tady nadále velké nebezpečí použití nestátními eh, eh, aktéry, to znamená hlavně teroristy, a že je potřeba vést nadále snahy o univerzalizaci tohoto, eh, tohoto nástroje. Jenom eh, abych zmínil některé ty země. 33 států zůstává stále mimo rozsah působnosti eh, úmluvy a s, státy se dohodly, že budou se snažit o její eh, rozšíření. Třeba, že použití těchto min je omezené i u těch států, které nejsou eh, signatáři E, přesto e, miliony těchto min jsou v jejich zásobárnách. Vedle toho zůstává hodně práce k tomu, aby e, těch 29 států, které mají hodně přeživších po zásahu minou, aby jim skutečně účinně pomáhali tak, aby ti ty, ty komunity jim mohly poskytnout inkluzivní pomoc různými eh, způsoby. Eh, odstraňování min, eh, mm, odmiňování, viděli jsme nárůst těch, nárůst použití některých těch nástražních systémů, které jsou improvizovaně vyráběny nestátními agenty. Odhaduje se 8600 obětí těchto Eh, takovýchto eh, nástražních systémů, z toho 42% jsou děti, ale to jsou znamenané výskyty, hodně jich zůstává nezaznamenáno. Ne, ne eh, v roce 2014 to bylo jenom 3300 v důsledku těchto nástražních systémů. Um, takže je důležité ne, o, jak si nezaostávat. 31 zemí, které jsou nyní na slajdu, jsou ty, kteří eh, zavádějí závazky nebo plní závazky ale mají obrovskou kontaminaci těmito minami. Mnoho těchto států uvádí, že ty jejich programy jsou podfinancovány. Globálně je financování stabilní, ale mnoho těch peněz šlo do zemí, jako je Irák a Afghánistán, kde eh, je v posledních letech nárůst obětí. A to je jistě důležité, aby i tam byly ty programy dobře financované. Dokonce ty finance se tam navyšují, ale vedle toho je celá řada států, které eh, jak si nám uniknou v naší pozornosti, protože nemají velký výskyt těch Eh, obětí. Ne, protože by tam ty oběti vůbec nebyly, ale protože mm, se s tím, jak si naučili žít, ty komunity vědí, že tam jsou. Já jsem eh, eh, sledoval situaci třeba v Zimbabwe, kde se ty komunity na hranicích v Mozambiku jak si uvědomili, jak to funguje, nebo se naučili s tím žít, vědí, kudy jít k vodě, vědí, kudy vést dobytek. Prostě žijí s těmi těmi minovými poli za, za humny. A taková realita je v Zimbabwe, v Angole a v jiných státech, i když ty státy provádějí své povinnosti podle, eh, podle eh, úmluvy. A my bychom to asi v našem blízkém sousedství nesnesli. Eh, neměli bychom zapomínat na tyto státy, které mají dlouhodobou kontaminaci. Na závěr, jde, hlavní věci jsou odzbrojení, humanitární pomoc, rozvoj, lidská práva, eh, bezpečí lidí, ochrana a veřejné zdraví. Myslím si, že máme dnes příležitost posílit naše úsilí a tuto hrozbu velmi rychle odstranit. Ty cíle k Ehm, eh, odminování jsou konečné. Vidíme, že tedy pokroku dosahujeme každý rok, dá se, můžeme pokročit ku předu a eh, podpora EU je eh, velmi důležitá pro celou řadu těch států, kteří jsou příjemci podpory. V roku 2014 v Maputu Mozambiku se konala revizní konference, kde se strany zavázali e, e, e, řešit ty mm, lhůty velmi pečlivě. To znamená, že chtěli co nejvíce dosáhnout do roku 2025. Příští rok se sejdeme v Oslo, kde vytvoříme nový akční plán a vytvoříme jakousi cestovní mapu pro následujících pět let. A když se nám podaří využít tu stejnou energii, kterou jsme měli, když jsme přijímali tu úmluvu, tak se nám podaří, podaří krát, v krátké lhůtě eh, tu, ten problém úplně odstranit. Děkuji a rád budu reagovat na vaše otázky. Děkuji, pane Ruane, a nyní dávám slovo eh, eh, paní Jane Cocking, která je ředitelkou organizace, která se tady již mnohokrát zmiňovala. Eh, organizace, která eh, se zabývá praktickým odstraňováním min. Eh, děkuji za slovo a děkuji za pozvání. Je to pro mě velkou ctí, že zde mohu dnes pohovořit. My jsme si mm, proto naše vyjádření připravili vstupy Eh, kolegů. Je to tedy vyjádření organizace MAG, eh, ale kolegové, kteří mluvili přede mnou, již mnoho z toho řeš, řekli. Eh, jsme vděční Evropské unii jako jednomu z hlavních donátorů, ale mm, Eh, je to tedy nejenom donátor, ale také partner, eh, který eh, na politické úrovni a organizační úrovni směřuje stejným směrem a stejné cíle. Předtím, než se pustím do prezentace, tak bych ještě chtěla říci, že mám připravenou celou řadu obrázků během té prezentace. Jsou to všechno lidé, kteří pracují pro organizaci MAG a žijí žijí v těch komunitách, kde my pracujeme a já je zde ukazuji, protože to jsou eh, eh, lidé, jejich životy jsou ovlivněni tím, o čem hovoříme a myslím si, že i ta jejich přítomnost jenom těmi fotografiemi je skoro jako kdyby tady eh, byli dnes s námi. V roce 90 jsem, jsem sedm Eh, organizace MEC byla, eh, dostala eh, Nobelovou cenu míru pro, za naší mezinárodní kampaň. Vzniklo globální hnutí, které úspěšně prosazovalo Otavskou úmluvu, o které jsme právě slyšeli, což je všestranný nástroj, který má bojovat a zcela odstranit miny ze země školy. Eh, eh, v té eh, přijímací řeči zaznělo té Nobelovy cenu, že stále jaksi usilujeme o to, abychom odstranili ten hrozivý dopad, které miny. Eh, jde o to, že eh, nášlapné miny jsou vlastně spuštěny svými vlastními obětmi a ještě mnoho let po tom, co konflikty eh, skončily a mohou tyto miny mohou lidi zabít nebo zranit a nedají se od tím, je to, jsou velmi jiné než ostatní zbraně. Může se to stát, že některá jde pro Provodu můžete se to stát ty, ti, které jde do školy a to je zcela nepřijen, nepřijatelné. Dvě desetiletí poté, co jsme přijali tuto úmluvu a po eh, tom velkém počtu států se eh, stále tato eh, nášlepné s jsou, jsou stigmatem, které překva, pře, představuje porušení mezinárodního humanitárního práva. E, sice, jak e, pan Raum nás upozornil, že jsme zaznamenali mnoho úspěchů, ale je potřeba nadále v té mm, mm, mm, nadále o e, její plnění usilovat. Od roku 2012 všechny členské státy Evropské unie jsou také stranami Otavské e, úmluvy, která zakazuje užití, skladování, výrobu a převážení nášlapných min po celé EU. To odráží hlavní hodnoty EU, e ochrana lidské důstojnosti, lidských práv, e, ochrana míru a a občanů. Na základě toho se e, mezinárodní společenství dohodlo, že bude odstraňovat e, miny z těch míst, kde probíhal e, konflikt, ale ty následky jsou takové, že postihují lidi i mnoho let poté. Eh, na třetí revizní konferenci v roce 2014 se státy za, eh, zavázaly, že do roku 2025 odstraní všechny miny. Eh, Mozambik a Maputo byli hostiteli a to bylo symbolické, symbolické i pro ten pokrok, protože po rok poté již Mozambik byl zcela prost min. Eh, všechny eh, signatářské státy, to byly ty samotné státy, které to řekly, nebyl to nějaký úkol, si, si zavázali k tomu roku 2025 a bylo toho již dosaženo některými zeměmi, které eh, byly hostitelské a byly sami zaplaveny minami po občanské válce. V roce, nyní v roce 2018 nám zbývá sedm Eh, let a devět z těch deseti, které stále eh, jsou dotčeny minami, zaostávají. Organizace MEG eh, vede kampaň 2025 bez min a vyzývá všechny aktéry občanské společnosti, aby společně usilovali dosáhnout tohoto Eh, tohoto eh, cíle a aby se získalo i veř, aby získali i veřejnou podporu. Toto není kampaň dvou organizací, ale to je kampaň, která by měla probudit celé to odvětví, eh, galvanizovat podporu a dosáhnout takové změny, že se rok 2025 stane realitou. Já bych tady Eh, navázala na to, co říkal pan poslanec, který musel odejít, a což jsem považuji za důležité, totiž to, že máme před sebou ještě hodně práce a také to tady již zaznělo. Eh, během toho období, kdy, eh, co již platí tato úmluva, tak bylo dosaženo mnohého pokroku v odminování a také v tom, jak je země uvolňována k dalšímu půda, uvolňována k dalšímu užití, užití ale zároveň té práce ještě je hodně, protože se objevují eh, Eh, protože jsou možné nové postupy, jak eh, tuto práci provádět efektivně a účinně. Eh, Evropská unie je příkladem pro mezinárodní společenství a to díky svému dlouhodobému závazku k odminování, o kterém jsme hovořili a bilaterální podpoře mnoha členských států. Evropská unie je druhým největším eh, dárcem na tyto aktivity a polovina mezi těmi 20 největšími dárci jsou členské státy. Je to také silným indikátorem pokroku k vůči dobrému řízení a skládání úč, účtů a je to základem pro budování důvěry mezi vládou a obyvatelstvem. E, vedle té finanční podpory je důležitá i politická úloha jednotlivých delegací, které umožňují strategické řešení problému nášlapných min Eh, a EU tak činí v mnoha různých zemích eh, Eh, znamená to, že EU hraje klíčovou úlohu při tom, aby, v tom, aby státy dosáhly cíle roku 2025. Při dostatečném financování a politické vůli je tento cíl dosažitelný v mnoha státech, ale současné globální trendy znamenají, že někde je tato snaha ne, eh, podfinancována. Naštěstí tomuto tak není všude. Trvalý konflikt na Blízkém východě je je eh, předmětem pozornosti mezinárodních eh, dárců, včetně EU a členských států, s cílem eh, řešit kontaminaci minami a to je součástí reakce mezinárodního společenství na humanitární krizi. Je třeba si hm, uvědomit, že tato nová kontaminace se však týká jenom malého počtu zemí. Na druhé straně komunity mnoha zemí zemích eh, stále eh, řeší to dědictví z minulosti a to bez mezinárodní podpory. Eh, děti jsou denně minami zabí, mm, zabíjeny, minami, které byly umístěny ještě předtím, než se tyto děti nar, narodily ale eh, vůle dosáhnout toho cíle 2025 eh, není, neodpovídá mezinárodní pomoci. V mnoha eh, zemích, kde už ten konflikt skončil před mnoha lety, jsou ministále hrozby. Například Zimbabwe se stále eh, jaksi dobytek vodí přes oblasti, které jsou podminované. V Kambodži eh, existuje jedno minové pole na každých 54 obyvatel. Eh, celé minové pole, nejenom jedna mina. Eh, riziko je běžné v těchto oblastech, kdy lidé vědomně procházejí těmito oblastmi jenom z ekonomických důvodů. To tady zaznělo o Bosně, že lidé jsou prostě nuceni eh, chodit do oblastí, kde vědí, že ty miny jsou. Eh, cíle 2025 se eh, blíží, ale je potřeba eh, dodatečného mezinárodního financování navzdory podpoře EU je zavedení odminování do celého rozvojového programu zaostává, takže často je to zanedbáno. Například v Angole došlo k poklesu a snížila se to od odminování o 75, eh, eh, o 75 V Zimbabve žádné financování EU eh, nebylo, po jenom krátce po konfliktu a na Sri Lance mm, mezinárodní podpora je velmi nízká. To a to poté, tedy šest měsíců poté, co eh, tam ta úmluva vstoupila v platnost. Pravda je, že mezinárodní pomoc by neměla být hlavním motivačním bodem, je to často velká eh, motivace. Odminování a snaha dosáhnout eh, mm, nulových, tedy úrovně nula do roku 2025 je jedna věc, ale druhá věc je pomoc obětem je tady právní závazek postarat se o přeživší a tak, jak budeme usilovat o tento cíl, členské státy by měly zároveň zajistit, aby pomoc byla dostupná a udržitelná. Evropská unie má kolektivní společnost, schopnost nabídnout podporu a přimět mezinárodní společnosti eh, dosáhnout cílu 2025. Organizace MEC bude pracovat s členskými státy a s EU v rámci osvěty ehm, vedle toho, že bude nadále poskytovat podporu v krizových situacích. Eh, změna eh, těch nástrojů v rámci eh, víceletého finančního rámce na leta 21 až 27 je příležitost změnit tuto podporu. Dalo by se, dal by se rozšířit tematický nástroj pro implementaci otavské úmluvy, tak jak to říkal Juan Carlos. Je tady však třeba být opatrný, mělo by to doplnit tu geografickou podporu, ne ji nahradit poradit, tak aby evropské delegace EU mohly mít nadále flexibilitu, požadovat další podporu eh, a na základě eh, deklarace z Maputo. Eh, situace v Bosně a mm, Hercegovině je dokladem toho, jak se dají různé zdroje financí kombinovat. Dosáhnout cíle z roku 2025 je více než jenom politický závazek. Umožní to 60 milionům lidí, kteří eh, eh, denně žijí s rizikem, že dojde k eh, výbuchu některé té miny, je to úsilí, které ho můžeme dosáhnout, cíl, kterého můžeme dosáhnout a prosím o vaší pomoc této věci. Děkuji. Very... Děkuji, Jane, a myslím, že všichni kdo zde vystupovali, vyslali jasný signál, dali jasnou informace. A hlavně ale také vyjádřit uznání tomu, čeho bylo dosaženo a jak jsme se poučili od 90. let a při vývoji této problematiky. A také vlastně takové to vystřízlivění, jak to potom vypadá v těch zemích, kde třeba odpadne financování a k čemu to potom e, vede, že se vlastně ty aktivity zredukují třeba až o 75%. Takže opravdu příhodná chvíle pro to vést tuto diskusi v souvislosti s finančními nástroji a zabývat se specifickými aktivitami. Takže děkujeme všem řečníkům a nyní Eh, kolegové naznačili, pan kolega Gáler se přihlásil, že se chce vzít slovo a položit několik otázek. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. A pozor, já budu hovořit německy. Domnívám se, že tyto aktivity a politické závazky, ano, anglické tlumočení byste měli mít na kanále Říkám kanál 1, ale tam je Němčina, takže ne. Angličtina je na jiném kanále. Ehm, děkuji vám, je to opravdu jeden z politických závazků, do kterých jsme se dali a jsou významné nejenom politické, ale i morální kvality. Je to opravdu činnost, která je, je, kterou je třeba odvádět v mnoha územích bývalých konfliktů, aby vůbec bylo možné nastartovat nějaký rozvoj v daných zemích, vlastně ve všech oblastech, ale asi hlavně v oblasti zemědělství, protože častěji je to přece jenom na venkově a méně ve velkoměstech. Bohužel, než jsem se dostavil sem, tak jsem byl na jiné akci, kde byl Alexander Huk z OBSE na východní Ukrajině a končí tam svoji činnost a ten intenzivně hovořil o tom, kolik tam vzniklo v posledních letech minových polí. Jsou to většinou protitankové miny, nikoli e, nášlapné miny, ale prostě také ty APMs. Dobrá, Rusko není v EU a i Ukrajina e, položila tyto miny za účelem obrany a je to ještě aktivní konflikt, takže těžko nyní přemýšlet o odstraňování, ale jistě až ten konflikt skončí, tak to bude významný úkol. V souvislosti s Bosnou jste říkali, že tam ještě zbývá asi 1500 eh, kilometrů čtverečních, které je třeba ještě odminovat. A říkali jste, že ještě bojujete s těmi zbývajícími. Sice jste tam uvedli určité důvody, proč to ale je takový problém. Jsem úplně nepochopil. Je to otázka peněz? Nebo je to prostě otázka toho, že se prostě neví, kde ty miny jsou? Nebo co je ten vlastní důvod? Proč to nejde? Těch 1500 čtverečních kilometrů to je oblast, kterou která by měla být sama o sobě vykliditelná. A v této souvislosti ještě další otázku. Vzpomínám si na 90. léta, nebo konec 90. let, nejenom v Bosně a Hercegovině, ale třeba i v Chorvatsku a v dalších válečných oblastech daného regionu se začalo s odklízením min tak existovala přece řada firm, které se tam ucházely o zakázky, které akumulovaly určité odborné znalosti. My jsme, tady zaznělo, že jsme opravdu dříve měli jeden specifický nástroj a pak se tady asi obecně vědělo, na koho se obrátit, kam se obrátit a teď vlastně ty peníze přicházejí z těch velkých programů. A já znám také jednu firmu, která tam byla aktivní tak kdyby se přihlásila, tak na koho by se měla obrátit, kdyby chtěla najít toho správného kontaktního partnera v EU v případě, že by ta firma chtěla nabídnout své služby. Děkuji. Děkuji, Micháli. Ta poslední otázka je, myslím, opravdu velice poutová otázka. A Vlastně je to na adresu i Franka, který v úvodní mm, prezentaci říkal, jak to vypadá s tou viditelností. Dále jsem chtěla poukázat na to, co říkala Jane, význam našich delegací a takové té jemné síly, kterou tam vyvíjí naše delegace v těch příslušných zemích. To jenom na okraj toho, co tady říkal Michal tak možná v opačném pořadí bych vás požádala. Asi už se někdo další nepřihlásil o slovo, takže v tom případě bych nejprve dala slovo Jane Cockingové, výkonné ředitelce poradní skupině pro problematiku min. Prosím, Jane, máte slovo. Děkuji. Já nechám ty otázky o Bosně a Hercegovině eh, na koho kontaktovat eh, na komisi těm, kdo o tom ví více, ale na závěr bych chtěla říci to, že opravdu děkuji tomuto podvýboru za to, že poukázal na tuto problematiku a že nás eh, sem pozval k této diskusi. Evropská unie je unikátní v té pozici, kterou má a díky níž může nabízet eh, takové morální i politické vedení, podporu pro vytváření kapacit a jejich růst pro eh, vlády v těch zemích, které jsou dotčené problematikou min a EU je také takový velice eh, štědrý dárce, který se o problematiku zajímá. A to je, myslím, něco, co vytváří nesmírně velkou hodnotu toho, co EU může dělat. A aktuální situace vypadá tak, že nyní se diskutuje o víceletém finančním rámci na příští období. A to je opravdu kritické období, zvláště v souvislosti s tím závazkem roku 2025. Neměli bychom to ztrácet v příštích letech ze zřetele, protože nemůžeme čekat do roku 2021 než eh, znovu vlastně nalejeme energii do toho úsilí. Takže toto je opravdu klíčový moment a myslím, že by to mohl být opravdu zásadní krok k tomu dosáhnout to, e, naplnění tohoto významného závazku mezinárodního humanitárního práva a zrealizovat ho tím, že bude podpořen. Takže myslím, že bychom zde opravdu se mohli dočkat něco velice významného. Děkuji. Ano, a je dobré, když nám někdo připomene, že bychom si měli sami poblahopřát k těm pozitivům a činnostem toho, čeho jsme dosáhli. Děkuji, děkuji všem. V rámci e, státu umluvy, ta otázka, jak řešit ty zbývající e, výzvy, je důležité téma. Teď jsme svědky toho, že se více zaměřujeme na řešení orientované na danou zemi, větší interní koordinace řízení programu směrem k úplnému dokončení. To je něco, co se teď odehrává v Bosně. Je to opravdu velice důležité i s tím eh, naplňováním cíle roku 2025 a i to, že ta komunita, ten stát to bere jako svůj, svůj věc a potom přijdou ty ostatní aktéři, kteří pomáhají naplňovat ten program. A to je něco, co vlastně se odehrává v rámci té úmluvy a asi to bude eh, dále uzrávat. Příští rok bude revizní konference, takže uvidíme. Děkuji moc za slovo. Děkuji, děkuji také za to, že jste sem přišli mezi nás dnes odpoledne. A nyní tady se obrátím na osoby z praxe, tak paní Antonopolu nebo pan Lešnek? We have too, too little money actually. Na otázku máme příliš málo peněz v Bosně, řekl bych, že ne. Musíme se soustředit na efektivitu. Eh, občas dochází ke špatnému hospodaření, jako to bylo v roce 2017, zhruba 75 alokovaného, alokovaných prostředků z rozpočtu, ale přitom jsme eh, vlastně vyčerpali jenom 23 z těch hlavních aktivit. Do určité míry bychom to mohli předpokládat. Poznámka na reakci z pléna. Také se to týká priorit. V současné době máme zhruba 8 tisíc lokací a teď už jsem vám řekla, že máme tak tisíc eh, mm, cílů ročně, je velice obtížné a ne, nepomáhá to prostě efektivitě pro podporu dosažení toho mm, konzistentního přístupu, spolupráce mm, s radnicemi. Možná, že tady je určitá oblast, eh, kam peníze jdou, jiná oblast zůstane otevřená Eh, protože ta oblast, kde žijí, možná ještě je mm, podmenovaná. To znamená, hlavním cílem, ale už jsme se o tom zmínili, je eh, otázka eh, těch skutečných a my teď se těšíme na ten nový projekt, doufáme, že to bude konkrétnější. Já si myslím, že existuje možnost zlepšení efektivity na obou stranách. Na straně národních aktérů narážíme ještě na určitý odpor ke změnám. Měli jsme odpor pro akceptování toho přístupu uvolnění území. A donátoři pomalu se teď pohybují směrem umožnění přístupu na pozemek. Eh, souvisí to také v záleži- s různými záležitostmi slovními, to jistě všichni chápete. Donátoři by taky měli být eficientnějšími, protože Evropská unie je velice pomalá v řešení smluv. Tady musíme zlepšit naše postupy v uzavírání smluv. A také musíme být kreativní. Ku příkladu v rámci našich fondů pro předvstupní pomoc eh, v roce 2018, ehm, který je teď schvalován v schvalovacím procesu, tedy eh, jsme navrhli, abychom šli do koncepce radnice bez min. Jenom ti, které, jenom ty radnice, ty oblasti, které umožní přístup na to minové pole, na jeho k dispozici mohou eh, mít přístup k prostředkům. A to by mohlo prostě vlastně motivovat celou tu zemi a my budeme doufat, že i jiné delegace Evropské unie v jiných zemích budou kreativní, jak hledat metody, jak zlepšit tu kvalitu a dosáhnout výsledku, které všichni chceme. Děkuji vám mnohokrát a není Franku, vy chcete-li zareagovat zejména na tu otázku té viditelnosti a potom ukončit? Jakým způsobem kontaktovat Evropskou unii v případě eh, té akce odminování? Mm, není to snadné. To je důvod, proč jsme vytvořili tuto brožurku a na její poslední stránce se tam dozvíte, jak kontaktovat tuto Mine Action. Je to delegace EU v zemích, které jsou dotčené minami. Neexistuje nějaký specifický nástroj, neexistuje ani žádný car, ani žádná carevna pro Mine Action. E, to jde napříč celou, v čem vlastně generálnímu ředitelstvími, ale například pan plukovník Lešing z Bosny, e, e, je takovým kontaktním partnerem v Bosně jakým způsobem by zúčastněná strana nebo strana, která se chce účastnit, měla obrátit na EU, měla by se obrátit na delegaci Evropské unie v té dotyčné zemi, ale samozřejmě nejlepší je, když vláda v dotčené zemi má nějaký plán, včetně harmonogramu, Eh, kde je specifikováno, ano, potřebujeme donátory v těch a v těch oblastech příští rok a potom budeme potřebovat donátory. Máme tady ty realizátory, možná, že to jsou některé nevládní organizace, některé soukromé společnosti nebo dokonce i některé prapory armádní, které se tomu věnují eh, aby se prostě krok po kroku čistilo území od min. A potom by se měli obrátit na delegaci Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát. Já si myslím, že je nesmírně důležité, abychom zvolili tento přístup bottom-up ze zdola nahoru, když se spolupracuje se dotečnými zeměmi. Samozřejmě tam je také důležitá určitá strategická role komise, kde je to trošku zatím takové nepřehledné. Dovolte, abych poděkovala všem řečníkům dnešního odpoledne. Já jsem nesmírně šťastná, že náš výbor měl tu příležitost v tak časově příhodné době eh, si vás pozvat a že jste přišli. Děkuji vám mnohokrát. And I am going to do a final plug that there are still some brochures left at the front of the rooms. A ještě upozorní, že jsou k dispozici brožury, tak jak jsem to zmiňovala na začátku. A poprosím také eh, eh, respektive předám slovo panu Štětinovi, který bude předsedat zbytku zasedání. Good evening, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Přistoupíme k poslednímu bodu dnešního programu a dnešního vyjednávání, a to je bod číslo 8, týkající se vojenské mobility. Už se bude konat druhé projednání ehm, zprávy z vlastního podnětu podvýboru SEDE o této problematice. Termín pro pozměňovací návrhy byl 20. září a obdrželi jsme 171 pozměňovacích návrhů pro jednání stínových zpravodajů, které bude příští týden. Nyní bych tedy dal slovo panu zpravodajovi, tím je pan Kelam. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já jsem tady zůstal v takové pohodlné samotě, ale myslím, že jsme pokročili pozitivně ku předu. Ano, jak jste říkal, bylo předloženo 171 pozměňovacích návrhů od kolegů z různých politických frakcí a já jim chci poděkovat a jejich zástupcům, kteří zde jsou, za to, že přispěli. My jsme připravovali, tady, nebo obdrželi připravené stanovisko od pana kolegy Teličky, takže máme možnost teď finalizovat kompromisy. Doufáme, že se nám to podaří do začátku příštího týdne. A co se týče těch pozměňovacích návrhů, tak většina z nich eh, poskytují takový dobrý kvalitní základ pro vypracování finální verze. Cílem je posílit ten charakter dvojího užití transportních koridorů, dopravních koridorů a myslím si, že základní část této zprávy je v článku číslo 12, kde říkáme, že vítáme návrh Komise pro využití Connecting Europe Facility a příslušných fondů pro projekty pro dvojí užití, postarat se o to, že infrastruktura bude zohledňovat i vojenské potřeby a že to eh, vojenské užití výrazně prospěje i civilnímu užití. K tomuto odstavci eh, byly předloženy různé výrazné návrhy a já si myslím, že to je eh, indikátor toho, že se můžeme dobrat úspěšného výsledku. Tato zpráva je součástí naší společné bezpečnostní obrané politiky i naší společné zahraniční bezpečnostní politiky. Jde o to posílit strategickou autonomii EU na straně jedné, ale také posílit synergie a komplementaritu s NATO. Jsem toho názoru, že důležité je udržet tu nastavenou dynamiku a posunout se v oblasti vojenské mobility co nejrychleji ku předu, protože eh, situace se stává čím dál tím složitější a EU nemůže neustále odkládat svoji připravenost na rychlé přesouvání eh, svých jednotek a vybavení, pokud to bude potřebné. A to se netýká jenom nějakých potenciálních konfliktů ale i toho, co se děje v dobách míru. Jsou například přírodní katastrofy nebo humanitární katastrofy. Ale i bez vojenských eh, konfliktů máme každoroční eh, vojenská cvičení a ta také musí překonávat různé překážky v mobilitě. Dalším aspektem je právní harmonizace. Možnost, aby vojenské konvoje přejížděly přes hranice různých členských států. Proto plánujeme zasedání stínových zpravodajů příští středu. A co se týče harmonogramu, tak jsme připraveni na hlasování na AFETu příští měsíci. Já vám děkuji. Děkujeme, pane Kalame. A nyní je zde příležitost, aby se stínové zpravodajové a zpravodajové vzali slovo. Pan Gáler se hlásí. Děkuji, já bych nahradil všechny stínové zpravodaje, no to asi není úplně možné, ale přesto děkuji panu kolegovi Kelamovi za jeho zprávu a mohu říci, že jsme v takové pozici, že jsme schopni podpořit příští měsíc. Rozhodně si myslím, že my nebo naše vojsko už má praktické zkušenosti, jak je to těžké přesouvat jednotky. A myslím si, že to není situace, která by byla nadále únosná. A proto je dobré, aby zde byl takový podnět, který povede k tomu, že bude upozorněno na danou situaci. A to, co zde zaznělo jako návrhy ze strany Komise pro příští finanční období, jde určitě správným směrem. A proto my bychom to měli plně podpořit a měli bychom umožnit našemu vojsku se lépe pohybovat než dosud. Je to tedy technický aspekt infrastruktury a druhá věc je samozřejmě také otázka toho přesouvání lidí, aby jim nebylo nějak byrokraticky bráněno a aby se nemuseli třeba zastavat na každé hranici, protože jsou zrovna na vojenském cvičení, nebo se tam někde odehrává vojenské cvičení a muselo se to včas eh, informovat a když nefunguje byrokracie, tak pak zase třeba materiál by um, už pro, prošel hladce, ale tu ještě ta byrokratická překážka, takže je důležité také vyškolit příslušné úředníky. Takže nejsou zde jenom fyzické a technické překážky, které je třeba odstraňovat, ale i eh, překážky jaksi osobního charakteru a udělování povolení k eh, pohybu eh, v souvislosti se společnými přesuny. Tak děkuji moc za odvedenou práci. Dámy no, a no, pánové, Děkuji. Podle pravidel je možná, aby zde diskutovali pouze poslanci Evropského parlamentu. U nás dodržujeme, ale myslím si, že když se zeptáte některých poslanců Evropského parlamentu, ah, sorry, <laughs> I, th- I thought that you, that you can ask after our... Jak už jsem řekl, po schůzi se můžete osobně zeptat každého z poslanců, ale až po schůzi. Takže pokud někdo další nemá zájem o to přispět, tak bych uzavřel dnešní zasedání našeho podvýboru SEDE. Děkuji všem, kdo se zúčastnili. A také velice děkuji našim tlumočníkům a tlumočníky se děkuji panu předsedajícímu. Děkujeme také sekretariátu. A zítra můžeme pokračovat se zasedáním v 10.00. Děkuji a nashledanou.